zjistit, že e, velice rád budu pokračovat v diskusích o těchto tématech nejen v příštích měsících, ale v příštích letech. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Na závěr rozpravy dám slovo ještě třem, všem třem zpravodajům, každému na dvě minuty, takže nejprve paní kolegyni Saifi. Děkuji, pane předsedo.